Buenas tardes. Buenas... Dobrý den, dámy a pánové. Prosím, klid. Je voudrais alerter l'ensemble de mes collègues sur les propos. Eh, ano, eh, pane předsedo, ráda bych upozornila kolegy o tom, eh, jak eh, francouzská, vyjádření francouzské vlády k hlasování v problematice Romů v Evropském parlamentu ve čtvrtek. Francouzská vláda jistým způsobem ničí či ohrozuje, ohrožuje kompetence Evropského parlamentu, tvrdí, že politikaříme, že polemizujeme na úkor řádu a zákona. Jsem ráda, že zde je přítomna paní Malstremová, ale o víkendu francouzský tisk publikoval komuniké, který popírá vše, co francouzská vláda prohlašovala. Vaše kolegyně Redingová se vyjadřuje také velmi explicitně o tom, jak docházelo k vyhoštění Romů. Třikrát se tam opakovalo, že šlo o Romy, kteří byli vyhoštěni z táborů, ve kterých žili. Vláda se snaží vysvětlit, že k tomuto tématu přistupuje eh, všeobecně. Týká se to všech Rumů, nejenom rumunských, a já se obracím také na bulharské a eh, eh, maďarské kolegy, Rumunští eh, Romové mají stejná práva jako všichni další občané a ráda bych vás vyzvala k vyjádření parlamentní solidarity. Vím, že na schůzi koordinátorů se tomu jenom budeme věnovat, ale musíme tuto otázku naléhavě řešit a obrátit se i na paní Malström, abychom se postavili k tomu, co říká francouzská vláda a abychom se navzájem informovali o tomto komuniké. Jak Zaznamenali jste, zaznamenali jste všichni, že na plenárním zasedání se o tomto tématu eh, se k tomuto tématu hlasovalo minulý týden. Budeme jednat o možnosti určitého follow-up a navrhuji pro schůzi koordinátorů, že eh, navrhujete pro paní Beržat, že budeme v tomto tématu pokračovat. Bude to první bod na našem programu, ale nyní eh, si vyslechneme eh, příspěvek paní komisařky Malstrémové. V první řadě tedy bude program schůze a na schůzi Eh, koordinátorů se podíváme na to, jakým způsobem eh, se postavíme k hlasování z minulého týdne o vyhošťování Romů. A podíváme se na odpovědi, které jsme dostali od francouzské vlády. A nyní, jak bylo uvedeno, a jak je to obvyklé, přijdeme k bodu číslo jedna na pořadu jednání, kterým je přijetí pořadu jednání, nejsou navrženy žádné změny a pořad jednání je tedy přijat. Druhý bod se týká sdělení předsedy a chtěl bych se zmínit o lhůtě k předložení pozměňovacích návrhů na návrh zpravodaje. Jsme se zabývali tím, eh, že lhůta směrnice o e, rozšíření, která je z asilového balíku, je otevřena až do, nebo trvá až do dne, je, se začíná dneska a jí bude do 28. září 12 hodin v poledně. Eh, pardon, 29. v poledne. Ta zpráva už je k dispozici ve všech oficiálních jazycích. Jsou dotazy? Eh, pokud nějaké jsou, můžete kontaktovat sekretariát výboru LIBE. A nyní přejdeme ke schválení zápisů předchozích schůzí výboru pro občanské svobody. Pokud nejsou žádné připomínky k těmto zápisům, považujeme je za schválené. A dále přejdeme k bodu číslo čtyři, který se týká současného vývoje a budoucích priorit v oblasti vnitřních věcí. K tomuto bodu vystoupí a je, a je nám radostí přivítat komisařku Cecílii Malstrem, která pohovoří o současném stavu a budoucích prioritách v oblasti vnitřních věcí. Má velmi dobrou zkušenost s tím, protože se od začátku května tomuto věnuje a její přínos je eh, důležitý přínos k naší práci. Vítám tedy paní komisařku. Napřed si poslechneme příspěvek paní komisařky a potom bude diskuse. Um, Děkuji, paní předsedo, dámy a pánové poslanci. Jsem velice ráda, že se zase vidíme. Od května, když jsme se viděli minule, se stalo opravdu mnoho a já jsem ráda, že tady mohu být, abych to s vámi dneska probrala a zároveň, abychom si řekli, co budeme mít na programu na podzim. Eh, těší mě také tato eh, konstruktivní spolupráce, která se mezi námi rozvinula. Samozřejmě eh, nestačím zmínit úplně všechno, ale času máme poměrně hodně a já poté, co řeknu své úvodní slovo, budu ráda zodpovídat vaše otázky. Takže kdybychom se zamysleli nad Eh, minulými měsíci. Začneme tedy migrační politikou. Eh, před prázdninami eh, komise přijela dva legislativní návrhy a jednak to bylo o skupinách a pak o sezónních pracovnících. Zavádí se nová, nový proces, nový postup pro specialisty, experty se, mm, ze zemí mimo EU. A pokud se týče sezónních pracovníků, budeme mít speciální eh, postup eh, pro umožnění až šestiměsíčního pobytu a případně pro opakované pobyty eh, sezónní. A samozřejmě budeme muset také dbát na to, aby se to nezneužívalo. Eh, dále eh, se to týká eh, pokročilých našich cílů v rámci migrační politice a také strategie 2020. Pokud se týče asilu o příslušném, tedy o ustavení Eh, migračního úřadu. Eh, my bychom byli velice rádi, kdyby se nám podařilo už začátkem roku 2011 eh, tento úřad rozjet a jeho ředitel snad bude stanoven ještě letos. Další věc, Evropská komise vede konstruktivní dialog s řeckými úřady, což by mělo vést ke zlepšení asilových procesů právě v Řecku. My právě posuzujeme akční plán, který nám představili řečtí představitelé a budeme dále debatovat o implementaci, o tom, co můžeme udělat my. SIS 2. Navzdory určitým eh, potížím, eh, ten hlavní test eh, se odehrál na jaře a ukázal, že ten systém a tento projekt může fungovat. Pokud se týče posouzení spolu s radou, Komise momentálně eh, jedná o provozovateli tohoto systému a na eh, říjnovou radu bychom měli mít výstupy a měli bychom to tam informovat. Samozřejmě ta informace přijde také vám. Pokud se týče víz, Eh, máme výzový kodex od dubna eh, letošního roku, eh, kde se modernizuje celý systém žádosti o víza a samozřejmě ty žádosti budeme, a aplikaci tohoto systému budeme sledovat. Dále v květnu Albánci a občané Bosny a Hercegoviny získali bezvízový styk, respektive facilitaci víz návrh, pokud se týče transferu Tajvanu na seznam pozitivní, byl také 5. července přijat. A to znamená, že Tajvan také recipročně umožní bezvizový styk pro všechny občany EU. E, pokud se týče e, veškerých Eh, ano, pokud se týče z Brazílie, tak budeme mít do konce roku zcela bezvízový styk pro všechny eh, členské země EU a podepsali jsme zároveň facilitaci vízového režimu s Gruzií. Pokud se týče TFTP, chtěl bych vám poděkovat za velmi konstruktivní spolupráci a za podporu, eh, která vedla k uzavření smlouvy TFTP. Je to velký úspěch pro všechny instituce a myslím si, že to ukazuje, že umíme spolupracovat, když je to třeba a tato dohoda posiluje základní práva i kolektivní bezpečnost. Když jsme se setkali na slyšení v lednu, já jsem vám tehdy slíbila, že vám sdělím dvě sdělení o sdělení informací a o boji proti terorismu. Eh, tato sdělení byla v červenci schválena, takže já jsem to splnila, co jsem se zavázala a doufám, že jste to také četli. Eh, toto sdělení eh, vám uvádí přehled o všech možných instrumentech, pokud se týče bezpečnosti a řízení migrace v EU. Všechny tyto nástroje jsou poprvé takto zpřehledně uvedené protože samozřejmě občané mají právo vidět, jaké systémy tady máme. Jsou to systémy navzájem velmi odlišné, ale je to plný seznam systémů. To nám umožní lepší přehled o tom, kdy takovéto nástroje jsou oprávněné, kdy jsou potřebné a tak dále. Čili já si myslím, že eh, nám eh, to bude velice užitečné. Eh, sdělení také představilo celý přehled legislativních eh, úspěchů v boji proti terorismu a klíčových výzev v, tomto, v této oblasti. A mm, také mm, Evropský eh, parlament samozřejmě to má k dispozici. A myslím, že je to docela solidní základ pro budoucí budoucí politiku. Eh, brzy bude schválen návrh nařízení o eh, chemických, o určitých chemikáliích, eh, což by mělo stížit přístup k materiálům, z nichž je možno vyrábět po domácku výbušniny. A když dovolíte, pane předsedo, já bych se nyní zastavila u politických priorit na dnešní podzim, na letošní podzim. Především chci poděkovat parlamentu k velice příst, Eh, vstřícnému balíčku parlamentu eh, k našemu balíčku a na základě vaší eh, resoluce z května my jsme vydali sdělení o externí strategii PNR. Budeme to schváleno do konce září a zároveň budeme mít PNR dohody s Spojenými státy, Austrálií, Kanadou to sdělení bude obsahovat eh, takovou sadu obecných principů a požadavků pro evropské smlouvy typu PNR a já myslím, že je eh, skutečně třeba to schválit tak, abychom mohli eh, velice dobře chránit data cestujících. Samozřejmě, že ty principy nesmí příliš tuhé, musí ponechat určitý manevrovací prostor pro vyjednávání a řešení a myslím si, že naše principy, které jak si představujeme, velice se blíží tomu, eh, co jste si představovali vy ve vaší resoluci v květnu. Tak a samozřejmě, že my nejdříve tady budeme mít eh, sdělení, pak samozřejmě rada se k tomu musí vyjádřit, ale já udělám všechno pro to, aby ty principy zůstaly zachovány. No a já vítám to, že jste Eh, schválili to, eh, že dohody se Spojenými státy a Austrálií by měly zatím pokračovat v tom provizorním režimu. Eh, je to proto, abychom neměli právní mezery a aby také letecké společnosti se mohly spolehnout na právní jistotu. A já se tedy těším na spolupráci s vámi, abychom to co nejdříve dotáhli do definitivního stavu. A Eh, příští týden 21. to je Štrasburg, tak já vám dám příslušnou informaci hned, jak tyto balíčky eh, budou eh, schváleny v komisi. Pokud se týče PNEU, tak ten nový návrh nemůže být prezentován současně s tím balíčkem, poněvadž to si vyžaduje nové posouzení, jak jste konečně také žádali ve své rezoluci a jak je to zmíněno ve stavovském programu. Komise také velice intenzivně pracuje na sdělení ke interní bezpečnosti, ke strategii interní bezpečnosti. E, toto bylo schváleno na e, únorové radě a e, komise se bude zabývat zejména zločinem v kybernetickém prostoru a nebezpečími, které souvisí s přírodními a jinými katastrofami a tak dále. A my se budeme snažit eh, být lepší, abychom se s takovými to hrozbami vyrovnali na evropské úrovni. Eh, samozřejmě, že při tom všem respektujeme osobní data a základní práva. Prostě Evropská unie by tady mohla k tomu přidat nějakou hodnotu a nám jde o to, abychom zjistili, jak to nejlépe může být eh, dosaženo. Čili to tak, tolik jsou naše představy a myšlenky a já nyní eh, vítám také vaše komentáře a myšlenky. Eh, jednou z mých velkých priorit bude asilový balíček. Já už jsem se setkala se zpravodají a stínovými zpravodají z vašeho výboru a musím říci, že zavedení společného asilového systému je pro nás prioritou a Evropská rada už eh, stanovila cíl 2012. To není už moc daleko, čili my budeme muset tyto politické závazky přetavit v matatelné výsledky. A já tedy věřím, že se nám to také podaří eh, ještě dneska projednat. Tak a pokud se týče eh, navrácení, eh, navrácení migrantů, eh, my momentálně se snažíme stanovit priority a to nám trošku nejde. Je to vlastně takový kámen pro pítání. já doufám, že rada i parlament si brzy stanoví své priority. K dětské, priori, k dětské pornografii a obchodování s lidmi. Já eh, vím, že tedy z vaší strany vzešly, zešly určité návrhy, já je podporuji a komise eh, bude velice aktivní ve nadcházejících jednání mezi parlamentem a radou a já tedy chci se spoléhat na eh, vaši podporu v úsilí o dosažení vyváženého vyhlášeného výsledku. Je to důležité, protože je to, hovoříme tady jakési moderní formě otroctví, čili boj proti obchodování s lidmi je pro mě opravdu, opravdu prioritou a já věřím, že všechny instituce budou chtít dosáhnout výsledku. Tak a pokud se týče návrhu směrnice k informačním systémům, eh, já věřím, že se nám podaří že se nám podaří dosáhnout ještě v letošním roce výsledků, abychom byli chráněni proti kybernetickým útokům. Dále vím, že se bude jednat Frontexu, nebo doufám, že to tak bude a těším se na jednání s vašimi zpravodaji. Pokud se týče řízení pohraničního styku, já také navrhuji nový systém vyhodnocení Schengenu a já si myslím, že členské země a parlament eh, by do toho měly být zapojeny podle svých institucionálních rolí. Dále schválíme doporučení eh, pro revizi eh, vízového styku s Moldáví, Ukrajinou a Ruskem a budeme vést eh, dialog o ustanění vízového režimu. Dále navrhujeme mandáty také pro další země ve východním partnerství Bělorusko, Armenie a Azerbajdžán a Dále eh, nám jde o krátkodobá víza, tento režim pro občany eh, z jižního břehu Středozemního moře. Takže já myslím, že to jsou velice důležité eh, výzvy a já se těším na další spolupráci. Moje oddělení v komisi vám určitě vždy bude k dispozici. A já ještě musím říci, Eh, že jsem dostala eh, ten dokument, eh, co tady paní kolegyně z Francie na začátku zmiňovala. Je to velice znepokojivé a my se tím budeme muset zabývat skutečně hlouběji do těch událostí z Francie, takže to vám zatím mohu říci. Pane předsedo, děkuji vám a já jsem samozřejmě vám všem k dispozici pro vaše otázky a pokusím se je co nejlépe zodpovědět, případně odpovědět dodatečně. Děkujeme, paní komisařko. Někteří poslanci a poslankyni se chtějí účastnit diskuse, ale možná nejlepší bude, abychom dali na začátek slovo koordinátorům, každý na tři minuty. První pan Busotil. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Blahopřeji k dobře odvedené práci. Během prvních pár měsíců ve vaší funkci. Děkuji za nadšení, otevřenost a ochotu spolupracovat s naším výborem. Z toho, jak vystupujete, je vidět, že jste byla poslankyni této sněmovny, že víte, co očekává parlament a víte, jak s námi spolupracovat tak, aby to bylo k tomu nejlepšímu vzájemnému prospěchu. Po tomto úvodu bych eh, se chtěl zmínit o pár věcech, které jste řekla vy a o pár, které jste neřekla. Na samý začátek bych odkázal k tomu, že Spojené státy, respektive jejich vláda, zvýšily poplatky za elektronický systém povolení vstupu do Spojených států. Pokud vím, Evropská komise už se tímto systémem v loni zabývala a že tehdy nedošla k závěru, že by se jednalo o de facto znovu zavedení víz, byť pod jiným jménem. Musím říci, že tento krok nás velmi zklamal. Myslíme si, že bezvízový režim je také režim bez poplatku. Tyto poplatky představují 10 dolarů za, má to být nějaký poplatek za propagaci turistiky a kromě toho ještě 4 dolary za zaplacení administrativy této systému, tohoto systému, jako by toho nebylo dost. A máme pocit, že tímto v podstatě dochází de facto ke znovu zavedení víz, byť se tomu tak neříká. Proto vás poprosím, abyste se co nejrychleji zabývala touto záležitostí, sdělila nám, jaký postoj zaujala komise k této otázce a co s tím hodlá dělat. Budu se velmi těšit na vaši reakci. Nyní, co se týče asilového balíku. My se uvědomujeme, že je to pro vás složitá problematika. Víme, že rada také svým postojem představuje pro vaši práci určitou překážku, ale s vaším nadšením jsem přesvědčen, že budete schopna dosáhnout toho, aby tento balíček byl předložen dostatečně rychle na to, tak aby do roku 2012 mohl vstoupit v platnost. Musím ale říci, že Eh, ještě v tomto azylovém balíčku jsou určitá nepokrytá bílá místa, kterými bude třeba, abyste se zabývala. Mimo jiné, otázka sdílení odpovědnosti a solidarity, která se nepřímo objevuje ve stávajících návrzích, nicméně nemáme žádné legislativní návrhy ad hoc přímo k solidaritě. Dostali jsme příklady pilotních projektů a jiných iniciativ, několik, nikoliv však nikoliv však legislativní návrhu v rámci tohoto balíčku a to bychom bývali chtěli. Co se azylu týče, tak máme pocit, že chybějí opatření, která by se zabývala otázkou přístupu k azylu. Ke konci jste hovořila o programu navracení neúspěšných žadatelů. Když už připravujeme dobrý azylový balíček, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli dáváme dostatečný přístup osobám, které chtějí využít azylu legitimně a jestli legitimní žadatelé mají dobrý přístup k azylovému systému v Evropě. Protože pak, když by tomu tak nebylo, tak se budeme nadále setkávat s tím, co vidíme nyní na jihu Evropy, to znamená, že se lidé budou snažit dostat do Evropy nelegálně. Pak, když budeme mít program po navracení, který funguje ve třetích zemích, tak zároveň bychom měli poskytnout také dobrý přístup k legitimnímu azylovému systému. Vidím, že mi vyčerpá čas, tak skončím. Děkuji, pane Busutile. Paní Genč, prosím. Paní Sipl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní Masomová, já vám děkuji za tuto zprávu, e, eh, také za mnoho detailů, když to muselo být velice krátké samozřejmě. Já bych se e, ráda zmínila o třech tématech a začnu TFTP. Vy víte, že v tomto parlamentu mnozí poslanci mají dojem, že ne všechny prvky tohoto dohodu, této dohody eh, jsou realizovány od začátku, od prvního osmi, respektive nejsou realizovány eh, v kvalitě. Nevím, jestli ten eh, dojem není falešný, ale mm, přesto se musím tedy zeptat, jak to vlastně je, poněvadž nás se občané ptají, jestli tato, tato vylepšená dohoda funguje v plném rozsahu. A samozřejmě je třeba také vyjasnit otevřené otázky, eh, než se dostaneme tedy eh, k eh, závěrům, které se týkají například ochrany dál nebo DNA. Já tedy věřím, že TFTP si zaslouží a budeme moci vést o něj intenzivnější debatu v průběhu měsíce či dvou. Nicméně ještě mám dvě, tři otázky, které bych zde chtěla eh, zmínit. Za prvé ta otázka kritérií, a to nejenom pro eh, výběr pracovníků Europolu, kteří vlastně kontrolují žádosti o eh, poskytnutí dat, ale také pokud se týče zaměstnanců pro Eh, tedy eh, lidí, kteří zacházejí s financemi. Eh, mně nejde tak úplně o jména, ale spíše o kvalifikaci těchto lidí a zejména eh, těch eh, pracovníků finančních, tak tady chci říci, že to není pouze technická záležitost, ale ti lidé, kteří tam nesou určitou odpovědnost, tak musí mít také určitou eh, politickou zodpovědnost, musí být vědomí a nejenom prostě mačkat knoflíky. Další otázka je, kdo rozhoduje které datové pakety se mají eh, poskytovat a pak mě zajímá také, jaké druhé informace tady mohou eh, běhat eh, mezi Europolem, finančním úřadem a podobně. Určitě mě to nebudete nyní schopná zodpovědět v plném rozsahu, ale já si myslím, že je jasné, že všechny tyto věci je třeba vyjasnit. No a teď možná ještě k Mm, eh, ukládání dat. Možná, že o tom ještě budeme mm, jaksi jednat dále, ale teď mám otázku, nemusí být detailní odpověď, ale mě by zajímalo, jestli je to opravdu otázka eh, realizace provedení na půdě členských zemí, eh, jestli z toho vyplývají všechny problémy, anebo jestli se budeme muset vrátit k předpisu té směrnici o realizaci Eh, této problematiky bude muset vrátit a zjednodušit. A ještě k dětské pornografii. Vy víte dobře, a to eh, je součást debaty o eh, zablokování a vymazání. To je otázka, které si budeme muset ještě vyjasnit, ale nás čeká v září slyšení a já myslím, že ta směrnice má ještě spoustu dalších otázek, které je třeba ještě zodpovědět, pobavit se o nich. No a ještě k tomu asilovému líčku, eh, tady takový drobný bod. Pan Busutil naznačil, jak těžko probíhají debaty v radě o jednotném úpravě, ale mně se zdá, problematické také to, že nám přibývá množství eh, dohod o takzvaných bezpečných třetích zemích. Eh, prostě tady se stává, že problematické státy bývají označovány za bezpečné. Děkuji za liberály. Skupina Olde paní Trebe. Děkuji, pane předsedo. Já vítám paní komisařku Malstrom. Ráda bych řekla, že má velmi ambiciozní pracovní program, Děkuji, že navštěvujete tento výbor a informujete nás o tom, kam jste se v jednotlivých oblastech dopracovali. Mám několik otázek a připomínek, mohu-li. Za prvé KFTP a jmenování pracovníků. Já rozumím tomu, že komise říkala, že je potřeba zajistit, aby osoba, která tam pracuje, byla důvěryhodná. Já si myslím, že rozhodně nám nechybí osoby, které by byly hodnými kandidáty. A co se týče utajení, tak stejně není možné, aby to jméno zůstalo tajné, protože ti lidi, kteří si to potřebují dozvědět, se to stejně dozvědí. Ale o jméno jako takové ani tak nejde. Jde o to, jakým způsobem nám tyto záležitosti byly sdělovány. Když jsme odsouhlasili tuto dohodu, tak jsme řekli, že chceme být informováni, abychom mohli dohlížet na to, jakým způsobem jsou údaje sbírány. Z toho důvodu, že se jedná o údaje o evropských občanech. Následně tedy je potřeba zajistit, aby předávání informací parlamentu bylo v pořádku. Nemůžeme začínat tím, že bychom řekli, že nevěříme dané osobě, anebo že ta osoba bude zakrývat eh, určité nedostatky, ale zase na druhou stranu možná poslanec by v těchto oblastech měl být a priori podezří, podezíravý. Máme zde určitý eh, dvojí přístup k sbírání dat o Evropanech a ten si myslím, že by měl být co nejrychleji zaveden. Co se týče azylu, tak moje politická skupina by ráda, abychom se drželi toho balíku nikoli postupného řešení. My si uvědomujeme, že existují problémy v radě, Rádi se necháme poradit, jak bychom my jako europoslanci a europoslankyně mohli pomoci odblokovat diskusy vedoucí k rozhodnutí v radě. Souhlasím se Simonem, který hovořil o sdílení odpovědnosti a solidaritě, jelikož v této situaci členské státy Evropské unie nejsou ve stejné pozici. Některé nesou zdaleko větší břímě než jiné. Takže když hovoříme o hranicích Evropské unie a o Evropské unii jako takové, tak bychom měli zastávat i solidární přístup. K dalším otázkám mám jenom jednu připomínku. Co se týče vnitřní strategie bezpečnosti a dětské pornografie, tak eh, Vždy budu mít určité obavy z legislativy, která by neustále omezovala práva evropských občanů. Zatímco se mi zdá, že jinde ve světě jsou pravidla jiná. Vždy máme tendenci na sebe uplatňovat nejpřísnější pravidla, byť jinde ve světě to vypadá jinak. Děkuji. Také děkuji za zelené, pan Albert, prosím. Děkuji pane předsedo. Mám ještě pár otázek pro paní Malstrom. Myslíte si opravdu, že dokončení SIS 2 je reálné? Neustále se do toho investují prostředky. Možná by bylo dobré se občas zamyslet nad alternativami. Jestli už to nahoru celé není pasé. A co se týče paní Weber k TFTP, tam jsem si říkal, v čem spočívala ta otázka. Co se reciprocity týče, tak se táží na vzájemnou právní pomoc se Spojenými státy podle článku 4, tedy jednotlivé převody bankovních údajů. A má otázka zní, zdali Spojené státy dodržují ustanovení článku 4, to znamená a bankovní údaje, které se následně zpracovávají tady pro účely trestně právního řízení. A nyní k uchovávání údajů, o čemž hovořila paní Zipa, tady si myslím, že dojde k určitému přeskumu. A jsem velmi rád, že jste vydali sdělení o tom, jak to vypadá s takovými to bezpečnostními opatřeními v Evropě. To je velmi dobře a právě proto jako poslanci takovéto věci po vás chceme. Důležité ale je, aby proběhly stále procesy v oblasti justice. Nyní máme k tomu legislativu, probíhá řada kaus před národními soudy a jedna dokonce před Evropským soudním dvorem. A mám pocit proto, že v tuto chvíli je potřeba znova se podívat na povinnost uchovávat telekomunikační údaje. A táží se, jak to s tím vypadá a jak probíhá diskuse i s národními vládami. A v neposlední řadě jedna připomínka. Co se týče trestně právního řízení a stíhání, tak je potřeba, aby se příliš nepřekrývalo portfolio vaše s paní Reding. Když pracujeme v oblasti PNR, anebo na dohodě o obecné ochraně údajů mezi Evropskou unii a Spojenými státy, což je věc, kterou mám na starosti i já, tak je důležité, abychom se při těchto jednáních dopracovali k jednotné pozici za Evropu. Chtěl jsem to připomenout, než budete vyjednávat o PNR. Teď směrnice o zneužívání dětí. Tam pochopitelně se hovoří o trestně právních sankcích a proto si myslím, že je důležité, abychom hovořili o procesních právech, ale kromě toho, abychom také hovořili o možnosti penalizovat trestně právní postihy. Protože řadě členských států leží na srdci, jestli budou zachovány jejich trestně právní postupy a proto je potřeba, aby se o tom jednalo. Děkuji, Gue. Děkuji, pane předsedo. Pan Tavares. Začnu také u TFTP. Mám pocit, že tajnost jmenování toho evropského zástupce ve Washingtonu není dobrým předznamením dobrého provádění této dohody ve Spojených státech. Není to tak transparentní, jako jsme doufali a jak nám bylo konec konců slíbeno. Co se TFTP týče, tak by mě zajímalo, co se stalo v červenci a proč na začátku července řekl náměstek ministra ze Spojených států, že už chys, že chytali teroristy na základě údajů ze SWIFTu, když v té době ty údaje ze SWIFTu ještě neměli mít, protože se měli vyměňovat až od 1. srpna. Tak by mě zajímalo, co se stalo, jestli došlo k vyměňování těchto údajů nebo ne. Kromě toho mě také zajímá to, co říkal Jan, tedy co se děje s bankovními údaji přenesenými podle článku 4 dohody o vzájemné právní pomoci ze Spojených států do Evropy. Dále mne velmi zajímá sdělení, na kterém pracuje komise o otázce vnitřní bezpečnosti. Přišlo mě celkem zajímavé do toho sdělení zahrnout přírodní katastrofy. Říkal jsem si, že třeba tam bude vysvětleno, jak sdílet zdroje v reakci na živelnou pohromu. Především pak, když taková živelná pohroma postihne více území přes hranice, jako třeba lesní požáry. U nás eh, byla určitá kontroverze v létě, protože někteří říkali, že naše země nenasadila všechny prostředky v boji proti požárům, které měla, zatímco jiní říkají, že to je proto, že když si najmete ta letadla, tak musíte zaplatit polovinu za ten nájem a žijeme v době hospodářské krize, některé státy může mít problém to zaplatit. Nemají třeba k dispozici takovou hotovost. A následně se tedy stane, že nenasazujeme do boje s lesními požáry tolik prostředků, jako bychom měli. Co se týče navracení, o tom jsme hovořili. Já mám pocit, že to je velice důležitá otázka. A pokud se neposuneme dopředu nyní, tak ztratíme dobré tempo, kterého jsme dosáhli, ohrožíme tento projekt do budoucnosti a sníží se počet uchazečů o azyl, kteří jsou posíláni po třetí zemí. Já vím, že rada měla, že rada si stanovila určitou červenou linii v případě aktů v přenesené pravomoci pro akty s rozpočtovými dopady. Já jsem říkal, že tomu tak není, že tady se jedná naopak o otázku vnější politiky. Teď, co se týče rehabilitace um, osob, které byly mučeny. My jsme uvažovali o financování center pro takovéto osoby mimo Evropskou unii. 20 až 30 uchazečů o azyl, které eh, přijímáme, byly mučeny, neříší se to a má to potom dopad na jejich rodiny. Myslím, že peníze docházely proto, že se to financovalo z vnějších zdrojů, které se snížily a proto bychom tyto prostředky měli najít v oblasti vnitra anebo vytvořit nové finanční prostředky pro takováto střediska pro rehabilitaci a osob, které byly mučeny. Děkuji. Také děkuji za ECR. Chce prosím někdo vystoupit? Za nezařazené, pan Bronz, prosím. Thank you. I speak from the non-attached, but not on their... Eh, tak já tady eh, hovořím, sice jsem nezávislý, ale ne za nezávislé, hovořím za sebe. Eh, pokud se týče migrace odborných pracovníků, minulý týden u nás v parlamentu hovořil prezident Mali, nevím, jestli to paní Kymischal slyšela a jestli si všimla, že 75% vzdělaných malejců pracují v zahraničí. Eh, my máme podobný problém s pracovníky ve zdravotnictví. Eh, de facto ten problém je opačný. My prostě přitahujeme eh, obrovské množství lékařů, lékařského personálu. Třeba země jako Mali ty mají s tím eh, veliké náklady, no a pak z toho nic nemají. Možná, že toto pytlačení na zdrojích jiných zemí eh, není tak dramatické, ale možná to přispívá k tomu, že země jako Mali prostě navždycky zůstanou chudé. Já myslím, že bychom měli skutečně malijskému prezidentovi věnovat ten respekt, že budeme poslouchat tomu, co říká. Eh, pokud se týče eh, balíčku asilového, tak eh, my máme určité země, které jsou považované za za bezpečné. A pak je otázka, jestli my budeme schopni v zemích, které nejsou bezpečné, skutečně rozeznat ty lidi, kteří jsou tam ohroženi a kteří by si zasloužili mít možnost žít v Evropě. Dobře, děkuji. A nyní tedy eh, další eh, jednotliví poslanci. Prosím, paní Infeld. Would you, would you, would you rather go like, okay, then have a first turn of reply, and then we will... Takže budeme mít napřed první kolo odpovědí a potom další otázky. Děkuji vám, pane předsedo. Jsou zde otázky, ke kterým se budeme vracet. Pan Busutil, eh, STFP ano, je to pravda, já jsem o tom hovořila s příslušnými úřady, ty se tomu taky věnují. Je to znepokojivé, protože máme spoustu stížností od jednotlivých občanů a samozřejmě to taky ne, usnadňuje přes atlantický pohyb, eh, o který máme zájem. Takže já požádám taky belgické předsednictví, aby to dalo na příští zasedání Rady pro bezpečnost. A eh, uděláme eh, dále hodnocení dopadu E, zde v Evropě. Je to ale znepokojivé, to máte pravdu. Pokud jde o asilový balíček, potřebuji vaši pomoc, potřebuji, potřebuji pomoc zpravodajů, abychom se pohnuli dopředu. Některé návrhy jsou snazší než jiné, ale všechny jsou poměrně obtížné. Uh, Měli jsme Belgi- konferenci ministrů organizovanou belgickým předsednictvím. E, účastnili se účastnili se i zástupci Evropského parlamentu a Eh, tato konference eh, umožní zabývat se tímto tématem obecně a potom eh, se to k vám vrátí. Dále solidarita je důležitá. Částečně se o ní hovoří v balíčku o azylu a je zde sdělení a návrh týkající se mezistátní solidarity. Je to myšlenka tedy, které se věnujeme. A máme už určité myšlenky a jsme vám k dispozici, budeme vám naslouchat. A potom paní Weber a další se ptali na program TFTP. Dohoda je tak, e, vstoupila v platnost 1. srpna nebylo samozřejmě možné mít tam někoho z komise hned od prvního dne, ale eh, co eh, nejdříve eh, jsme se snažili tam někoho mít. Máme tedy ve Washingtonu od konce srpna evropského občana. Je to zkušený člověk, který má americkou bezpečnostní prověrku a zabývá se dohodou. Já jsem o tom informovala zpravodaje, vzhledem k tomu, že to bylo v létě, eh, bylo obtížné s vámi komunikovat. Samozřejmě jsme eh, také zveřejnili eh, možnost se ucházet eh, o tuto funkci. Lůta pro podání přihlášek končí zítra. Je zde řada kritérií a je to eh, technická pozice, nikoli politická. Takže ten člověk, který tam bude, nebude poskytovat, organizovat tiskové konference, ale bude sedět v kanceláři a zabývat se technickou prací odbornou prací. Ten člověk musí mít zkušenosti z této oblasti a musí mít americkou bezpečnostní prověrku. V září se předpokládá vnitřní schůze eh, zde v parlamentu a předpokládá se, že budeme moci více hovořit o kritériích výběru eh, tě, takovéto osoby. Samozřejmě eh, všechny koordinátory rovněž budu informovat o tom, co teď říkám. Bude zde dále termín, který to bude sledovat, jakýsi monitorovací tým. Budeme mít s tímto člověkem, který tam bude kontakt. Ten tým eh, podle dohody existuje a během půl roku eh, se tento tým monitorovací bude provádět revizi Eh, Belgičani a Dánové už eh, nabídli, že v tom týmu pro přeskum eh, budou jejich zástupci úřadů pro ochranu údajů. Takže jsou určité návrhy, nebo mohou být i další návrhy od dalších států a jak jsem říkala, v dohodě je stanovená lhůta pro návrhy a po tom, co uděláme analýzu dopadu, pohodnocení dopadu, tak vám poskytnu další údaje. Je spousta otázek týkajících se TFTP. A pane Tavarezi, pokud jde o to, co jste říkal, o tom státním tajemníkovi nebo potajemníkovi a plánování útoků v Norsku. To jsou staré údaje víte, že od února do 1. srpna eh, přestal přestalo poskytování údajů a my víme, že došlo k určitému přenosu nebo k určitému poskytnutí údajů a víme, že to, co se plánovalo v Norsku, eh, vycházelo z toho předchozího schématu. Myslím, pane předsedo, že jsem odpověděla na všechny otázky týkající se TTP a samozřejmě můžeme o tom diskutovat ještě podrobněji nebo vám mohu poskytnout informace i písemně. Chceme být v tomto smyslu co nejtransparentnější. Dětské pornografii. Ano, v říjnu bude diskuse o tom v radě. Já vím obecně, že eh, podporujeme Evropský eh, parlament, ale že budou určité otázky komise, které se týkají uzavření hned u zdroje, protože to je vlastně nejlepší systém, a blokování stránek s dětskou pornografií. K tomu jsou velmi přísná ustanovení, takže o tom budou jednat všichni partneři. Pokud jde o zadržování údajů, tak pracujeme s panem Albrechtem na hodnocení a musím vám přiznat, že máme obrovské eh, problémy s členskými státy, které mají odpovědět, protože ať je směrnice jakákoliv a vím, co si mnozí z vás myslí, tak to hodnocení má víc toho, jak se používá v členských státech, jakou cenu pro ty státy má, jaký, jaké eh, eh, vstupy z toho vyplývají ale to hodnocení v některých členských státech nebo vyjádření členských států se v některých případech opožďuje. Každopádně v následujících týdnech s vámi o tom budu hovořit. Spravodaj eh, je už znepokojen eh, s pohybem v této věci. A k balíčku eh, k azylu. Lhůta je 22. čili návrhy se musí předložit do 22 za současného eh, belgického předsednictví jsme se shodli na tom, eh, že eh, určité ty návrhy jsou takové lehčí, pokud jde o dlouhodobé rezidenty, tam je to trochu snažší, pokud jde o Dublin, tak tam je velmi malá, v radě velmi malá podpora návrhu eh, komise, podporují jenom dva nebo tři členské státy, pak tam jsou další věci, eh, například eh, směrnice, která se týká postupů při přijímání a tam je lhůta rok 2012. Rozhodující bude rada, to je pravda, je to ale horizontální téma, která je velmi komplikované a my eh, bychom chtěli eh, odblokovat eh, obtíže, které tam existují. Každopádně vám chci říci, že odpor v radě je velký. SIS 2, pane Albrechte, ano, dodržujeme kalendář, nebo harmonogram. Informovali jsme radu, připravujeme se pro druhý eh, milník eh, pro na pátou radu mám určitý plán a mám rozpočet, který předložím radě a pak samozřejmě taky vám, abyste se k tomu vyjádřili. Každopádně ale dodržujeme plánovaný harmonogram. A pokud jde o zadržování údajů, to už jsem odpověděla. Mnozí z vás se zmiňovali o tom, že se překrývají pod portfolia paní Redingové a moje portfolio. To je pravda, protože velmi úzce spolupracujeme na všech těchto tématech a jsem, myslím, že mohu hovořit i jejím jménem, že vždycky eh, se rádi setkáme s vaším výborem k diskusi o jed, některých tématech. Pokud jde o vnit, eh, strategii vnitřní bezpečnosti, máte pravdu, pane eh, Tavaresi, že se zabýváme ehm, katastrofami, ať způsobenými člověkem, tak přírodními. Jde zde samozřejmě o solidaritu. Jsou i určité rozpočtové Eh, otázky zde a je zde otázka toho, jak eh, použít v rámci solidarity prostředky, které jsou k dispozici lépe. A pokud jde o to procento eh, osob, které jsou oběťmi mučení, na to se podívám, to jsem nevěděla. A dále odborníci, kteří pracují v nadnárodních společnostech. To to, co jsme my říkali, to se týká těchto odborníků, nikoli lékařů. Zhruba 1600 odborníků v těchto společnostech, těch se týká tato věc. Samozřejmě Eh, tito lidé získají zkušenosti, pak se vrací zpátky, přinášejí eh, domů nové zkušenosti a taky peníze. A pokud jde o žadatele o azyl, vždy se dělají eh, individuální rozhodnutí, individuální hodnocení, vychází to z ženevských dohod a komise nemá žádný záměr navrhovat něco, co by snižovalo eh, jedno, hodnocení jednotlivých žadatelů o azyl. Děkuji vám. Děkuji vám a začínáme s druhým kolem otázek. Děkuji, pane předsedo, a vítejte, paní komisařko, ráda vás tady vidím. Já bych chtěla pohovořit o dvou věcech. Nejdříve tedy otázka Romů, to už paní Verža zmínila. My jsme se o tomto víkendu dozvěděli, že existují dokumenty o tom, že francouzská vláda úmyslně se zaměřovala na romské tábory. Myslím, že je to mimořádně důležitá věc, vážná věc. My víme, že minulý týden Eh, parlament naléhal na komisi a na členské země, aby se zde zvolila vhodná strategie. Nicméně kolektivní odsuny lidí na základě etnického principu, to je záležitost velice vážná. A já bych opravdu chtěla apelovat na komisi a také na vaši komisařku paní Redingovou, eh, která eh, tady v tom byla velice energická, tak aby provedla vlastní vyšetřování a nespoléhala se na prohlášení francouzské vlády. Když hovoříme o ilegálních kartelech, ilegální pomoci, tedy státní pomoci, tak to taky komise vyšetřuje sama, nespoléhá se na třetí strany. E, další věc, PNR. My se těšíme na návrhy, které doufáme budou schváleny příští týden. Já vím, že e, vy hodláte velice úzce se řídit doporučení parlamentu. A já ráda vždycky připomínám komisi, že my jsme ti, kteří hlasují o stávajících do, do, dohodách, no a my jsme si stanovili termín a doufáme, že komise opravdu přijme své rozhodnutí příští týden, abychom měli společné stanovisko, aby se neopakovala chyba jako za SWIFTu, kdy Evropa byla rozdělená. Ještě jedna věc v této souvislosti, na kterou by se ráda zeptala. A sice my už jsme hovořili eh, o programu bezvízového styku v různém, tedy v jiném kontextu, ale my teď víme, že eh, členské země tento program používají proto, aby vyvíjeli tlak na vlády členských zemí. Čili moje otázka, chystá komise přehled o tom, jak vypadají dvoustranné dohody nebo dohody probíhající, tedy vyjednávání, probíhající jednání o dohodách, jak to vlastně má vypadat ten bezvízový styk. My víme, že eh, se tady něco děje, ale ne všechny vlády jsou ochotny o tom mluvit a my bychom rádi měli přehled. Děkuji. Pan Coelho. Děkuji, pane předsedo. A děkuji paní komisařce, že k nám zavítala. Za její proslov také děkuji. A já bych byl velice rád, kdyby nám své prohlášení mohla dát písemně, poněvadž tam zazněla spousta důležitých údajů, čili opravdu rád bych tento text měl. Já vítám Eh, vaši pozitivní a optimistické stanovisko k SIS. A mě by zajímalo, jaký je provizorní plán, časový plán zprovozňování tohoto systému. A teď eh, nevím o tom systému. O systému se eh, to ještě taky mm, o tom mnoho nevíme. Eh, vy jste hovořila také o další věci, že eh, parlament eh, se bude moci účastnit práce v rámci spolurozhodování. A teď otázka je tedy, jestli by to opravdu mělo být v rámci spolurozhodování nebo ne k tomu systému vývoje Schengenu. A já velice vítám to, že komise se chystá nám prezentovat svoji novou iniciativu. Děkuji, paní Bockult. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Děkuji za váš úvod. Vy jste toho řekla opravdu hodně, poměrně detailně také. Ale mě by zajímalo ještě eh, k následující otázce něco. Vy jste řekla, že liberalizace vízového režimu pro Albánii a Bosnu eh, se chystá. Ale já eh, si myslím, že ta expertní zpráva, že ta vlastně by mohla být eh, zelená, nevím to jistě. Druhá otázka se také týká liberalizace vízového režimu. Vy jste hovořila o dalších zemích, včetně Ukrajiny, Ruska, Gruzie, Moldávie a tak dále. Eh, mě by zajímalo, jak je to s Tureckem. To je kandidátská země, kandiduje na členství. Hovořilo se o readmisních dohodách, takže mě by opravdu zajímalo, eh, jak si na tom stojíme eh, v případě Turecka. A ještě poslední otázka. Vy jste řekla, že TFTP posílila bezpečnost. Mohla byste k tomu uvést nějaké konkrétní příklady, jak si myslíte, v čem konkrétně tedy opravdu došlo k posílení, eh, k posílení bezpečnosti? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Je mi potěšením, že se s vámi setkáváme. My vám vždycky nasloucháme Eh, velmi pozorně a dnes odpoledne jste nám toho řekla mnoho a to my samozřejmě vítáme. Mezi vašimi návrhy eh, zazněly dva, které jsou velmi důležité. Je to jednak eh, využívání pracovníků v evropských firmách, tedy Eh, zahraničních a potom eh, sociální ochrana eh, pracovníků ze třetích zemí. Vy jste se zmínila příslušné směrnice a taky jste řekla, že existuje celá řada možných pilotních projektů. Hovořila jste o zvyšování Eh, nebo zlepšování racionálního řízení migračních toků, to by taky mohl být některý z těch pilotních projektů. A eh, teď po letní přestávce my eh, jsme tady objevili návrh, který se týká dohody mezi Itálií a Libii, je to readmisní dohoda. A nicméně mělo by to být součástí společného evropského cíle, totiž cíle kontrolovat migrační toky eh, v souvislosti s výhledem na možnost zaměstnání těchto migrantů a podobně. Kromě toho jednání s Libií Eh, mohlo dojít ještě k dalším dohodám. My máme celkem 39 podobných eh, smluv, jako má nyní Itálie s Libií. A my říkáme, že takovéto dohody jsou samozřejmě vítány, jenomže eh, jak si my bychom potřebovali mít vyváženou distribuci těch migračních toků, což znamená distribuci, která je založena na solidaritě. A tedy vítáme úmysl zřídit eh, ten příslušný úřad, respektive jeho zřízení. A mě by zajímalo, co by se mělo ještě změnit. Eh, vlastně není to tak dávno, co eh, lidé v takových drobných plavidlech přistávali u sicilských břehů. Teď vidíme tedy trošku jiný vzorec té migrace. A já bych v této souvislosti měl otázku. Zajímalo mě, jestli v praxi tyto dvoustranné dohody mezi členskými zeměmi a třetími zeměmi, zejména tady třetími zeměmi na severoafrickém pobřeží, že by tyto dohody mohly časem být nahrazeny dohodami, eh, které by uzavírala Evropská unie jako celek. Ano, děkuji vám, pan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat paní komisarce za to, že si nás zavítala. Já mám eh, silný dojem, že ona opravdu to myslí vážně, když hovoří o otevřeném dialogu s námi. Měl bych dvě otázky. Jedna se týká asilového balíčku, eh, který snad bychom měli dostat ještě před 20. prosincem. Tak to už vlastně vím, ale moje druhá otázka, já jsem nováček na tomto výboru, možná, že ta otázka není úplně inteligentní, ale my hovoříme o eh, evropském veřejném prokurátorovi. Mě by zajímalo, jestli se tady jestli tady došlo k nějakému pokroku eh, podle Lisabonské smlouvy, která to předpokládá. Děkuji paní Romero. Eh, děkuji paní Malstrom za přítomnost, eh, také vás zdravím. Chtěla bych se zmínit o jedné prioritě. Domníváte se skutečně, že byste se měli zabývat eh, touto, eh, tímto otázkem je to eh, nás, násilí proti ženám a proti mladistvím. Je to násilí, které je zaměřeno právě proti těmto slabším a je to tiché násilí, které se uskutečňuje doma. A jsou zde čísla, které, která známe, která se týkají vražd. Není to věc, která se týká jiných kultur, není to ženská obřízka. Je to věc, ke které dochází k naší evropské kultuře a proto se domníváme, že bychom se měli zabývat právě těmito umrtími, protože to jsou umrtí, kterým lze zabránit. Stejně tak můžeme zabránit eh, smrt, umrtím eh, v dopravních nehodách. V mnoha evropských zemích, ale pokud jde o umrtí žen eh, vzhledem k domácímu násilí, nevěnujeme se tomu dostatečně. My ve Španělsku máme u čísla, umíme tato čísla rozpracovat. Jde o to, aby jednotlivé země přesně stanovili, eh, kolik dochází eh, ke kolika případům či umrtím dochází v důsledku násilí proti ženám. Ve Francii se mluví o jedné ženě zavražděné každé tři dny. My máme údaje i za Španělsko, ale nemáme údaje evropské, máme jenom údaje, které nám dávají nevládní organizace. Je zde iniciativa, která byla předložena během španělského předsednictví a které se nazývá pořádek a e, je zde takový paradox. E, existují e, v různých členských státech různé situace. Stav je tedy eh, různý v různých členských zemích. V některých členských státech eh, jsou otevřené eh, trestní procesy v důsledku násilí na ženách. A my Evropu máme v tomto smyslu opravdu dvourychlostní, protože v některých zemích eh, máme eh, policejní i právní eh, opatření, která nám umožňují chránit ženy. A musíme se zaměřovat na to, jak chránit a jak dělat prevenci v této oblasti. Nejde jenom o to, že prevence závisí na různých úřadech, které se tomu, této problematice věnují. Týká se to vnitra a vám se tedy tato problematika také týká. A vy eh, můžete Eh, se věnovat prevenci a tomu, abychom zabraňovali takovýmto zločinům, protože to věc, která se týká vnitřních věcí a týká se bezpečnosti a eh, policie a soudy eh, by se mohly dohodnout, jak dělat prevenci v této oblasti. Například v dětské pornografii jsou jasné některé postupy, třeba administrativní, blokují se příslušné internetové stránky ale jsou také eh, trestně, je také trestně právní stíhání a myslím si, že my bychom mohli mít něco podobného tady. Dokud to neuděláme, budeme mít vraždy. Byla bych ráda, abyste se zabývala tímto tématem a abyste přesvědčila paní komisařku Redingovou z, bez, z bezpečnosti, aby se zabývala eh, tímto tématem. Děkuji a Anna Beržat. Euh, Děkuji. Já mám stručnou otázku na paní komisařku. Eh, mě by zajímalo, jestli eh, si myslí, že by bylo vhodné, aby také evropští občané byli zahrnováni do čísel o ilegální migraci. A ono je třeba říct, že skutečně eh, 11 tisíc Rumunů a Bulharů byli ve francouzských statistikách eh, zahrnuty mezi nelegální migranty. Eh, a eh, my tady skutečně hovoříme o evropských občanech. Můžeme s nimi zacházet jako s nelegálními občany? To je tolik otázek, že by to skoro bylo na seminář. Pokusím se velmi stručně. Paní Intenfeld, jak jsem řekla, já jsem si to přečetla dnes ráno v Le Monde, dostala jsem také k tomu podklady, musím říci, že to, co jsem si přečetla, mě dělá starosti a v každém případě to zahrneme do šetření, které provádí komise pod odpovědností místo předsedkyně Reding, nicméně za účasti řady z nás. Ano, členský stát má právo vyhostit jedince, pakliže nesmějí přetrvávat na vašem území anebo spáchali trestné činy. Otázka ovšem, jestli jsou informováni, jestli probíhá proces s nimi jako s jednotlivci, anebo jestli to je kolektivní záležitost. To se vyšetřuje. Co se PNR týče, tak děkuji mnohokrát za vaši trpělivost. Kolegium komise v úterý ve Štrasburku přijme sdělení. Setkám se s vámi tak, abychom se postarali o to, že nedojde k žádným zádrhelům a že neuhneme z vytečeného směru a hned vám řekneme, na čem jsme se rozhodli předtím, než ještě budeme informovat sdělovací prostředky. Co se týče PNR a bezvýzového styku se Spojenými státy, musím se na to podívat. Je to zajímavý bod, nevím, jestli se k těm informacím dá dostat, pokusím se. Co se týče SIS, tak ano, pane Kolo, máte pravdu v tom, že komise a rada provádí hodnocení společně vyjednáváme s dodavatelem na rozpočtu, o rozpočtu, pardon, Radě pro vnitro a spravedlnost první týden v říjnu předáme podklady, kde bude popsán celý proces a rozpočet a vy potom jako Evropský parlament tento dokument také dostanete. Připravuje se druhá fáze konečný test a doufáme, že tento test bude úspěšný a pak to bude moci vstoupit v platnost. Poslední čísla dostanete v říjnu. Co se týče vizového informačního systému, požádala jsem své služby, aby vám napsali dopis popisující stávající situaci, tak aby vše bylo transparentní. Pokud vím, červnu roku 2011 by měl vstoupit v platnost. Co se týče SIS, systému pro hodnocení Schengenu, nedávno k tomu proběhla rozprava. Komise se domnívá, že Evropský parlament by do toho měl být v rovnocené pozici zaangažován. Na vaši otázku existuje zpráva odborníků, kterou vám posíláme. Říkáme v ní, že došlo k zásadnímu pokroku obou zemích u zmíněných kritérií, oblasti, kde jsme předběžně souhlasili, takže komise si trvá na tom, že tomu dá zelenou, později se o tom eh, během podzimu bude hovořit s radou a předpokládám, že i s parlamentem snad se budu moci spolehnout na vaši podporu. Co se Turecka týče, tak dojednáváme readmisní dohodu s Tureckem. A ještě je potřeba vyřešit několik podrobností. Bylo by skvělé, kdyby se to podařilo dotáhnout do konce. Musím říci, že turecké orgány aktivně spolupracují. V tomto případě to není propojeno s bezvízovým stykem, nicméně poté, co, doplníme readmi, pro dokon, co dokončíme readmisní dohodu, tak bychom chtěli začít i o této druhé otázce s tureckými orgány hovořit. Setkali jsme se v létě s tureckými službami, abychom zjistili, jak se dá tento postup urychlit. Protože jim to ulehčí, protože to tureckým občanům ulehčí cesty. A doufám tedy, že tento dialog začne nepříliš v nepříliš dále budoucnosti. Co se TFTP týče, tak jak jsem říkala v odpovědi, ta teroristická skupina, kterou odhalili v Norsku letos v létě, ta byla odhalena právě díky údajům z TFTP, takže zjevně užitečné to je. Pane Giacolino, ano, souhlasím s vámi, že je vždy lepší, když se zhodneme na evropské úrovni při jednání s sousedy kolem Středomoří, jako třeba z Libii, kde jednání probíhají poměrně dlouho, ale musím říct, že z Libií to není úplně jednoduché. Je to však důležitý soused a proto jsme se obrátili na libijské orgány a snažili jsme zjistit, jestli, bude moci, jestli budeme moci se nějak dohodnout. Evropská dohoda má výhodu v tom, že je transparentní pro všechny a může pokrývat celou řadu oblastí, nejenom migraci, třeba spolupráce v oblasti lidských práv, hospodářství a podobně. Takže komunikujeme s libýskými orgány a pokud se to podaří, tak eh, bych Libii navštívila. Později na podzim uvidím, jestli se nám podaří uzavřít s nimi evropskou dohodu. Pane Muldře, neexistují hloupé otázky, v politice pouze hloupé odpovědi. Tak doufám, že si nebudete myslet, že moje odpověď je hloupá. Veřejný prokurátor, to je velmi kontroverzní otázka, kterou má v gesci paní místo předsedkyně komise Reding. V Radě pro spravedlnost o tom diskutují, je velmi těžké se na tom dohodnout, ale máte pravdu, že je to předvídáno v Lisabonské smlouvě. Komise by chtěla, aby se to uplatnilo, ale se to bude trvat, protože zatím nepanuje zhoda. Paní Romero, souhlasím s vámi, že je potřeba něco udělat, je to hruza, že se to v Evropské unii děje. Samotné obchodování s lidmi za sexuálními účely je strašný zločin a já se snažím proti němu bojovat. Zároveň ale je to naše domácí otázka, která nemá moc co společného se třetími zeměmi. Zemi, ze které pocházím já, to je také velký problém a je to velká škoda. Určitě výměnou názorů mnohého dosáhneme, pochopitelně ale, že to je v konečné odpovědnosti členských států. V každém případě vyřídím paní Reding. která pracuje na dokumentu o rovnoprávnosti mužů a žen, respektive její služby na tom pracují, že vám tyto věci leží na srdci. Pane předsedo, myslím, že tím jsem odpověděla téměř na vše, možná ne v tom správném pořadí, ale občas se v různých otázkách prolínaly společné body. Takže pokud se mi to poražilo, tak děkuji, pane předsedo, děkuji poslankyně a poslanci a mé týmy budou vždy k dispozici, budete-li mít další otázky nebo budete-li potřebovat spolupracovat a já se budu těšit na další setkání na podzim. To tež platí pro nás. The same goes here and... Myslím, že mluvím za celý výbor Libe, když vám velmi poděkuji za ochotu spolupracovat. Myslím, že se nám podařilo zahájit velmi dobrou spolupráci, která snad bude pokračovat i do budoucnosti. Budeme se těšit na spolupráci. Máme společnou práci Doufám, že se budeme moci takto setkat a dozvědět se o tom, jak pokračuje vaše práce. Děkuji a pokračujeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. ¿Eh? porque es un tema europeo. Porque es un tema europeo. Yes. Yes. Dear colleagues. Kolegové, nebudeme se zdržovat a přejdeme k dalšímu bodu. Je to bod číslo 5, který se týká Evropské unie a Spojených států a ochrany osobních údajů pro účely vymáhání práva. Budeme hovořit o dvojstrané, dvoustrané dohodě a k tomuto bodu tady máme pana Albrechta, který je zpravodajem, takže eh, si poslechneme to, co nám řekne o prvních dvou pracovních dokumentech týkajících se budoucí dohody mezi Evropskou unii a Spojenými státy o ochraně osobních údajů, jejich eh, předávání a zpracování pro Eh, účely trestně právního řízení, včetně, eh, včetně teroristických akcí a týká se to policejních a soudních akcí. Dáme tedy slov panu Albrechtovi a potom budeme mít i prostor k diskusi. Eh, dále se vyjádří zástupce rady a, tedy komise pardon, a předsednictví eh, belgického. Pane Albrecht, děkuji vám. Jsem velmi rád, že mám příležitost zde poprvé hovořit o těchto velmi důležitých dohodách a v první řadě bych chtěl poděkovat komisi, především paní Redingové a jejímu kabinetu za příležitost eh, nebo za to, že jak se mnou spolupracují a děkuji i stínovým zpravodajům za jednání eh, o těchto eh, dohodách. Evropský parlament několikrát už volal po takovéto dohodě, která by byla eh, ucelenou rámcovou dohodou se spojenými státy a která by chránila osobní údaje, které byly předány v rámci vymáhání práva v trestně právních záležitostech. Předpokládá se, že to bude závazný rámec pro všechny dohody eh, přenosů dat jako SWIFT a PNR, o kterých jsme zde hovořili, a podle plánů komise také automaticky eh, to změní naše bývalá konkrétní opatření takže tato dohoda doufáme, že bude komplexní a my, nám jako parlamentu se tím splní přání, které jsme už vyjádřili v jednáních týkajících se TFTP a SIFTu. Jsou eh, určité obecné principy, které sdílíme se spojenými státy v oblasti ochrany osobních údajů, především pokud jde o předávání údajů pro účely národní bezpečnosti a pro účely trestně právního řízení. A my a sekret, já a sekretariát jsme zpracovali eh, první pracovní dokument, který se zabývá eh, stavem pravidel ochrany osobních údajů eh, v Evropě a na druhé straně Atlantiku ve Spojených státech. A my jako poslanci tedy víme, kde jsou rozdíly a kde jsou také obtíže, když hovoříme o principech ochrany osobních údajů. A rád bych trošku schrnul to dva dokumenty, protože eh, E, jste si je mohli, no, můžete moci přečíst. Jsou to tedy dvě, dva dokumenty, e, které jsme dosud vypracovali, další budou následovat v příštích týdnech, které se budou zabývat mážný, možných forem e, spolupráce, to znamená, že Budeme podrobněji diskutovat s komisí i s radou o mandátu. A tyto dokumenty vyjadřují takový obecný rámec, který známe v Evropské unii a jak už jsem říkal, jsou dvě, dva hlavní rozdíly. Když se podíváme na právo Spojených států, tak tam je, jsou osobní údaje základními základním právem. V, v chartě základních práv v devátém článku, dále je to je ve smlouvě podle článku 16, tam se explicitně vyjadřuje je toto jako Eh, základní právo, pardon, to je ne ve Spojených státech, ale v Evropské unii, kdežto ve Spojených státech eh, toto není viděno jako základní právo, ale spíše jako výsledek eh, autonomního rozhodování Takže ve Spojených státech je třeba zákon o soukromí z roku 74, dále máme principy eh, na řádnou informovanost, je právo na přístup k údajům, to je v našich základních eh, principech, ale například my zde v Evropě máme minimalizaci dat. To ve Spojených státech není a například máme také omezení jasného účelu užití, což není tak explicitně vyjádřeno v pravidlech, kterými se řídí americké právo. A rovněž je takový obecný rozdíl, eh, který se týká eh, dozoru. My zde máme nezávislý dozor eh, nad eh, osobními údaji a jejich využitím ve Spojených státech eh, není nezávislý orgán dozoru nad užitím osobních údajů. Jsou rozdíly, které známe i z jednání o TFTP a PNR. Eh, tato, tyto rozdíly se týkají i kompenzace a tak dále a je to tedy v portfoliu komisařky Redingové. V Evropské unii máme už eh, určitá pravidla, která jsou například ve třetím pilíři. Máme eh, rámcové rozhodnutí 2008 lomeno 977. Dále máme i e, určitá pravidla týkající se Europolu, e, máme bilaterální dohody, máme tedy TFTP, e, PNR a máme zde tedy tuto dohodu, která, o které jednáme a která by měla být komplexní při stanovování pravidel pro Evropu, pokud jde o poskytování osobních údajů do eh, dalších států, především do Spojených států. A je to základ taky pro eh, takzvané hodnocení přiměřenosti. To taky vychází ze třetího pilíře. Je to jakýsi ekvivalent dohody, kterou už máme pro veřejný sektor a v následujících týdnech a měsících musíme objasnit především některé věci a to bude právě obsahem toho příštího pracovního dokumentu. Musíme tedy stanovit eh, oblast působnosti této dohody, dále jak tam zavedeme principy, například princip přiměřenosti, protože zde jsou rozdíly mezi právem evropským a právem Spojených států a dále jak se projeví ta e, e, legislativa, kterou máme a týká se minimalizace údajů, dále jak to bude vypadat s reciprocitou a s dozorem. Zde mám na mysli nezávislé orgány. Jsou zde taky některé otázky, které se týkají nikoli v obsahu, ale formy této dohody protože bude otázka, zda my jako Evropský parlament a strana, která jedná za Evropu, eh, máme mít eh, závaznou, eh, závazný dokument, jako například mezinárodní smlouvu. Samozřejmě to by předpokládalo i zapojení Kongresu Spojených států a musíme se podívat na všechny tedy možnosti, jak eh, dosáhnout svého cíle, kterým je mít závazný dokument eh, na obou stranách Atlantiku, což by znamenalo eh, změnit i určité stávající zákony, nejenom ve Spojených státech, ale i zde, na této straně v Atlantiku. Se stínovými zpravodaji jsme se dohodli, že budeme dále spolupracovat, že ve výboru Libe budeme mít slyšení, se sekretariátem dohodneme, kdy to bude. My bychom předpokládali, že by to mohlo být koncem října. A také budeme mít delegaci, o tom už bylo dohodnut, rozhodnuto, E, bude to delegace, která se ovšem neuskuteční ještě v tomto roce, spíš až začátkem příštího roku, která bude úzce spolupracovat s našimi partnery v Kongresu Spojených států a bude se zabývat i jednáními o TFTP. Zde předseda parlamentu Buzek je pro začátek spolupráce s kongresem eh, o určitých principech ochrany údajů. Takže to tedy pokud jde o ten proces. A eh, pokud jde o mandát, myslím, že eh, nic nebude přijato ještě do konce listopadu. Tehdy budeme mít taky pro listopadové plenární zasedání ve Štrasburku budeme mít návrh od komise to znamená, že Evropský parlament bude moci vyjádřit se k tomu, jaké my si představujeme priority ve mandátu této, eh, toho, této smlouvy, tohoto dokladu. Jsem otevřený a čekám na eh, vaše připomínky a zpětnou vazbu k těmto pracovním dokumentům. Děkuji. Tak my samozřejmě budeme absolvovat určitou debatu, ale já si myslím, že možná bychom si rádi nejdříve vyslechli názor komise a rady. Takže eh, paní Boulanges za komisi. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Pan zpravodaj tady poukazoval, poukázal na to, že komise eh, koncem května letošního roku doporučila radě, aby zahájila jednání o takovéto dohodě a aby bylo také v přiměřeném eh, čase eh, uzavřeno. Je to otázka rámcové dohody o zacházení s údaji a e, tak, aby nedocházelo e, k trestně právnímu jednání. E, týká se to ale také spolupráce v trestně právní a občanskoprávních záležitostech. My jsme k tomu také něco předložili a momentálně probíhá jednání v radě a já bych ráda chtěla poukázat na nejdůležitější cíle komise a také na předlohu. Jde o úroveň ochrany základních práv a svobod občanů a samozřejmě to se také týká osobních údajů, eh, které eh, mohou být zpracovávány, ale pouze v souladu s Chartou základních práv a s Lisabonskou smlouvou, a to v případě, eh, že má docházet k výměně dát eh, mezi Evropou a Amerikou. Eh, šlo tedy, tedy o používání toho v oblasti trestně právní, právní. My bychom si přáli mít právně závazný rámec o výměně osobních údajů ke jmenovaným účelům. Jde zejména o to, abychom uzavřeli mezery, které vznikly v minulosti tím, že e, ve Spojených státech a Evropské unii existují jiné zvyklosti a jiné zákony. A my chceme dosáhnout určité úrovně ochrany dat, které jsou předávány a Eh, tak aby data, která jsou předávána, aby se s nimi nezacházelo způsobem, který lze stíhat trestně právně. A také eh, samozřejmě se to týká příslušných omezení pro osoby, kterých se tyto eh, data týkají, eh, pokud jsou na ně uvalena určitá omezení, tak aby to bylo všechno v souladu s eh, základními právy, jejich chartou a podobně. Eh, komise nyní nenavrhuje pro výměnu údajů mezi EU a Amerikou konkrétní právní základ, ale máme tady směrnici 99 z roku 46 a tam máme určité eh, principy, což ovšem ale není ve skutečnosti právní základ, na jeho základě by mohly pracovat příslušné úřady. Dobře, a nyní eh, pan Moro eh, jménem Rady. Prosím, máte slovo, pane. Monsieur président, bonjour à tous. Děkuji vám. Já eh, v této oblasti, tedy v oblasti ochrany osobních údajů, už pracuji 18 let. Eh, pak pracuji také na PNR a pracoval jsem na SWIFTu. A jinak pracuji tady eh, v příslušném úseku Ministerstva spravedlnosti. Mohu vás ujistit, že s touto problematikou jsem důvěrně seznámen. K prvním eh, problémům, eh, na které jsme narazili, patřilo to eh, zjistit, jak vlastně funguje a jak se aplikuje americké právo v této oblasti. Evropský parlament poukázal na to, že americký, americké právo je taková jakási mozaika nebo ano, mozaika, která je tak nějak se skládá ze všeho možného a e, teď je vlastně jsme se museli zaměřit, zaměřit na cíle, které si stanovila komise. Museli jsme vzít v úvahu e, to, co je ty, ty e, rozdílnosti mezi EU a Amerikou. A to je otázka tedy minimalizace dat, dohledu nad daty a o tom se už hovořilo a je jasné, že americký právní systém není úplně stejný jako náš evropský, ale ta eh, eh, skupina na vysoké úrovni pro ochranu dat eh, si myslí, že tam jsou možnosti, jak dosáhnout konsensu a Určitě nás zajímá proskoumat všechny možnosti, které jsou otevřené v rámci amerického práva, ale zároveň, aby nám američané eh, poskytli příslušné garance, hm, aby bylo drženo také to, co platí zde v Evropě. Pan Albrecht a stínový zpravodavé, myslím, že máme společný cíl a tím je ochrana základních práv a samozřejmě, aby to tež bylo implementováno také na americkém území. Tak teď vidím, že ještě pan Bronz se chce vyjádřit, možná potom ještě další. Pane Bronci, máte slovo. Děkuji. E, to je otázka, e, možná už se na ní odpovědělo, jenom já jsem na to zapomněl. Jaké garance máme proto, aby Spojené státy nemohly evropské informace předávat třetím zemím. A e, případně, e, aby tedy nemohly Spojené státy využívat těchto dat, databázy a těchto dat e, pro účely třetích zemí. Třeba by se to týkalo Eh, zemí z Blízkého východu nebo Středního východu a jejich občanů, eh, poněvadž eh, s těmi daty by se nemuselo zacházet žádným způsobem, vzhledem k tomu, že v americké, na americké straně může existovat nějaké podezření a případně tady může, mohou být i případně nějaké hrozby další trestní činů. Čili máme tady nějaké garance ze strany americké v tomto směru. Děkuji, paní Sipel. Děkuji. Já si myslím, že už ta krátká debata ukázala velice jasně, jak velké jsou zde výzvy. Samozřejmě, že ty právní systémy mezi EU a Amerikou, eh, tam jsou, jsou samozřejmě rozdíly, ale zároveň máme rozdíly uvnitř EU, což tu debatu ještě znesnadňuje. Obtížné bude, abychom zjistili, zda jsme schopni, kromě tedy té eh, právní otázky, právní stránky, zda jsme schopni eh, se k sobě přístupovat s důvěrou, s tou nutnou mírou důvěru. Já si myslím, že 100% garance nikdy nejsou. Vždycky, když eh, uzavřu nějakou smlouvu, je tady nebezpečí, že partner něco nedodrží. Ale samozřejmě, pokud z toho budeme vycházet, pokud to bude naše základní východisko, tak se nikam nedostaneme my se musíme pokusit o to, aby i v rámci rozmanitosti právních systémů byla dodržována lidská práva občanů. A já si myslím, že to je velice zajímavé. To je to napínavé na celé věci. A já se tedy těším na třetí pracovní zprávu pana Albrechta, eh, který eh, po analýze situace bude se zabývat právě těmito body. A já tedy doufám, že budeme moci poté vést angažovanou, ale také velice věcnou debatu o tom, eh, jak to bude, eh, poněvadž tady nejde o emoce, občané mají zájem o skutečnou bezpečnost údajů. Thank you. Děkuji. Hlásí se ještě nějaký poslanec či poslankyně? Pakliže ne, tak dám slovo opět panu Albrechtovi, chceli se ještě vyjádřit nakonec. Jenom velmi stručně. Domnívám se, že je i na nás, abychom rozvíjeli dále priority, především v souvislosti se třetími zeměmi, omezením účelu využití těchto údajů a možnosti stanovit závazné zásady, které budou platit na obou stranách která omezí využitelnost těchto předávaných údajů. To si myslíme, že je velice důležité, především když jsme hovořili o TFTP anebo PNR. Z toho důvodu bych rád získal zpětnou vazbu k pracovnímu dokumentu a vstupy do dalších verzí, především o tom, jak by se tato věc dala vyřešit, v rámci stávající právní úpravy, ale také v rámci společného přístupu na základě společných zásad. Navrhuji proto, abychom jako výbor a Evropský parlament sdělili, jakými pravidly chceme, aby se řídili předávání těchto údajů a abychom dali jasnou zprávu, že budeme vyjednávat jedním hlasem o těchto zásadách. Děkuji. Dobrá, děkuji. Chtěla by komise anebo rada k tomu něco dodat? Zdá se, že nikoli, takže bychom uzavřeli tento bod a pustili se do dalšího bodu. posledního bodu, pokud se nepletu, tedy bodu číslo 6, neboli směrnice o práva na informace v trestním řízení. Jedná se o to, že osoby, proti nímž bylo vznešeno obvinění, mají právo na informace o tom, jaká obvinění proti ním byla vznesena. Komise tedy předkládá návrh směrnice. Jedná se o druhý krok v rámci cestovní mapy o procesních právech, kterou přijala v loni Rada. Je to pracovní program, který byl zároveň zapracován do stokholmského programu. Sekretariat mě právě sdělil, že zástupci komise, kteří by měli zahájit tuto diskusi, zde ještě nemá přítomný zástupce. Konec konců jsme trochu předběhli harmonogram, takže nejlepší asi bude, abychom si teď udělali zhruba desetiminutovou přestávku a potom si vyslechneme zástupce komise. Děkuji. Siamo stati troppo bravi. No Kolegové a kolegyně, pokud by to bylo možné, tak bych vás poprosil, abychom se usadili a pustili se opět do práce. Myslím si, že bychom měli co nejlépe využít čas, který máme dnes k dispozici. Pokračujeme tedy s bodem číslo 6, tedy směrnice o právě na informaci v trestním řízení, podle kterého tedy účastníci v trestně právním řízení budou informováni, budou mít právo na informaci o tom, z čeho byli obviněni. Je to důležitý část stokholmského programu. První krok byl proveden v červnu roku 2010 a došlo tam k podání práva na překlad a tlumočení při trestně právním řízení. Spravodajkou byla paní baronka Ludford a nyní v Evropském parlamentu ve výboru LIBE jsme žádali o to, aby procesní záruky v trestně právním řízení byly širší. Žádáme o to už velmi dlouho a budeme se těšit na další učiněné kroky. Výbor Libe zatím pro tento návrh zpravodaje nejmenoval, učiní tak koordinátoři. Dnes tedy by měli vystoupit zástupci Evropské komise, které vítáme. Bude to pan Sonka, pokud se nepletu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jste museli pár minut čekat. My se vždy snažíme přijít včas, tak jak to je v návrhu pozadu jednání. Zrovna jsme byli na cestě, když už nám zavolali, že děláte bod před na, na, naším bodem, tedy bod pátý. Ale už jsme tady. Děkuji vám, děkuji vašemu výboru i vám konkrétně, pane předsedo, za veškerou podporu, kterou jste nám dali při vyjednávání v trialogu opatření a tedy právo o informa- na informace a právo na překlad. To bylo opatření, k němuž bude brzy formálně v radě přijata směrnice. Předpokládáme, že to bude jen nadcházejících pár týdnů. Je to jasným signálem, že instituce v této oblasti pracovaly velmi rychle a účinně, tak, aby se cestovní mapy stala realita. Děkujeme také za vyjednávání, která snad proběhnou v konstruktivním duchu i k dalším opatřením. Další z nich je opatření B, tedy práva na informace. Návrh byl formálně přijat komisí v červenci a byl předložen radě a parlamentu hned poté. Budeme se těšit na to, že vyjednávání začnou už příští týden bude to ve schopných rukou belgického předsednictví. Je to návrh, který přímo reaguje na to, co prosincová cestovní mapa vyžadovala, tedy, že opatření B by mělo být dalším krokem v tomto procesu, takže na to jsme reagovali a budeme se snažit harmonizovat dva aspekty tohoto práva na informace. Za prvé, informace podezřelých o procesních právech, to je první věc, a druhá věc je informace již obviněné osoby, jaké bylo obvinění na jeho základě bylo vyvoláno trestně právní řízení. Toto jsou práva, která už přímo či nepřímo máme zakotvena v článku 6 Evropské umluvy lidských práv a také najdeme v rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva ze Štrasburku. Nicméně praxe provádění těchto práv se liší členský stát od členského státu. Platí to jak pro informace, které se poskytují dané osobě, také pro to, kdy se jí poskytují a jak se jí poskytují. Návrh komise spočívá v tom, že pakliže podezřelý byl zatčen, má dostat písemně informace o svých právech. Budou to práva, která stanovíme na evropské úrovni. Hlavní zásada, tedy ještě jednou říkám, je, aby každá podezřelá osoba to dostala písemně. Napsali jsme vzor takovéto písemnosti, je to opravdu jenom vzor, je v příloze. Nebudeme vyžadovat, aby členské státy se držely takovéhoto jednotného v uvozovkách dopisu, kterým se sděluje podezřelému jeho obvinění. My víme, že zhruba polovina států ještě písemně takováto práva podezřelým osobám a obviněným osobám nezdělují. Členské státy budou moci doplnit další práva do této písemnosti v tuto chvíli. Ve, vzorovém, ve vzorové písemnosti máme ta práva čtyři a navíc se budou moci rozhodnout nepoužívat tu vzorovou písemnost, ale písemnost, které, kterou už teď používají. A jsou členské státy, které mají takovéto prohlášení o právech v mnoha jazycích, některé státy ve 40 a 50, zatímco jiné v jenom pár. Jde v podstatě o to, aby každá osoba, která dostane takovouto písemnost o svých právech po zatčení na policejní stanici, ji rozuměla. My přeložíme tento vzor do 23 úředních jazyků, takže následně členské státy budou moci potom to eh, dávat k dispozici v jazycích, které jsou potřebné. Jedním z práv je také informace o tom, z čeho je daná osoba obvinována. A součástí práva je také přístup ke složce. Jinými slovy, tedy přístup k informacím, které proti této obviněné osobě drží příslušné orgány. Tedy práva na informace o obvinění zahrnují přístup ke složce, respektive informacím, které proti této osobě orgány drží. Rádi bychom zdůraznili, že Toto opatření je součástí práce komise dosáhnout minimálního standardu takovýchto práv v celé Evropské unii, tak aby všechny členské státy měly zavedeno při nejmenším toto minimum, což, jak doufáme, posílí vzájemnou důvěru a následně i jednodušší zavádění nástrojů pro vzájemné uznávání. Doufáme, že tím, že vytvoříme takovýto minimální standard v Evropské unii, napomůžeme také lepšímu fungování soudní spolupráce tím, že založíme určitou vzájemnou důvěru, kterou konec konců musí mít soudci, státní zástupci i občané, jichž se týká vyšetřování či dokonce soudní řízení v jiném členském státě. Pane předsedo, pakliže budou nějaké otázky, rádi odpovíme. Thank you, Mr. Eh, děkuji vám. A nyní otevírám diskusy, ale rada, možná předsednictví by chtělo vystoupit. Pan Serž Bile, chcete se vyjádřit? Ano, děkuji, pane předsedo. Belgické předsednictví jménem Rady děkuje za iniciativu parlamentu. Je velmi důležité dodržovat cestovní mapu. Iniciativa Evropské komise byla ze strany Rady očekávaná a je důležité, abychom dodrželi rytmus. Už proběhla první setkání a je důležité, abychom na říjnové, aby se na říjnové radě přijali první důležité kroky. Dál bude následovat neméně důležitý krok. Jde totiž o pomocné právo v rámci těchto procesních otázek. A ačkoliv jednání ještě nezačala, princip je jasný. Potřebujeme mít společný minimální základ práva na informace. A velmi zajímavý aspekt návrhu komise spočívá v tom, že existuje eh, jistý návrh seznamu práv. V tomto stádiu nemohu poskytnout více detailů, protože rozhovory v pracovní skupině začínají zítra. Mohu pouze ujistit Evropský parlament, že Rada se bude snažit co nejdříve dosáhnout schody v přístupu k tomuto tému, abychom mohli vést dialog s parlamentem. Budeme využívat prostředky na všech úrovních, které má Rada k dispozici a uvidíme, kdy bude možné toto téma předložit v parlamentu. Doufám každopádně, že do konce tohoto roku se nám podaří dosáhnout něčeho konkrétního, abychom mohli vést k dialog s Evropským parlamentem. A nyní poslanci, pan Sipl žádá o slovo, ne? Nežádáte, tak potom pan Albrecht, prosím. Děkuji vám. V první řadě bych chtěl poděkovat za cestovní mapu, kterou vysoce oceňuji a e, myslím, že je důležité vytvořit minimální standardy v trestním e, postupech. A zde, pokud jde o e, tato minimální práva a o toto téma, je zde právo nevypovídat, to je samozřejmě eh, zadrženo a jenom otázka eh, je zde obsaženo a otázka je, jak je zde obsaženo. Aby člověk sám sebe neobvinoval. Prostě nemusíte se obvinit tím, že na sobě něco, na sebe něco řeknete. Toto tedy je tam eh, obsaženo, je to pokryto a to je velmi důležité. A další důležitá věc je přístup k informacím. Myslím si, že je zcela klíčové, aby byl zajištěn nějaký přístup, ale prostě eh, i třeba obhájci a právníci musí mít E, přístup k dokladům nejenom tak, že budou moci nahlížet do spisu v nějaké tajné místnosti, ale že ty dokumenty opravdu dostanou. Takže mě zajímá, zda jsou už některé myšlenky konkrétní, jak by toto mělo být realizováno. Děkuji. Pan Busutil má slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat také komisi za prezentaci a chci začít tím, že řeknu, že to je eh, asi daleko jasnější postup, než eh, který jsme viděli v tom té prvním eh, tématu, když jsme nevěděli, eh, jakému návrhu se máme věnovat. Takže teď jsme velmi rádi, že je všechno zpátky v normálu, že eh, rada se vyjadřuje k, nebo posuzuje návrh komise a předkládá to parlamentu. Jsem přesvědčen, že parlament se k tomu vyjádří pozitivně. A máme několik otázek, které se týkají dalších informací od komise první řadě zde hovoříme o jaksi psaných právech, ale já, eh, komise říká, že to nebude, nebudou harmonizovaná práva nebo harmonizovaný dokument o právech. A já se ptám komise, eh, jaké překážky předpokládá, že nemůže mít stejná stejné eh, ne poučení o právech, stejné poučení eh, o právech v rámci celé Evropské unii. Jsou to minimální standardy, které umožňují členským státům, aby k tomu něco přidávali, a nebo je možnost jenom eh, čistě předložit nebo mít Eh, povinnost písemného poučení. A druhá věc, zajímala by mě konkrétní práva. Rád bych věděl něco eh, víc podrobnějšího, tak jak o to, o to žádal už můj kolega Albrecht. A dále, eh, že to je, nebo aby to bylo písemné poučení spíš než nebo písemné poučení, proč ne vysvětlení, protože může se stát, že bude někdo negramotný, anebo může mít, být gramotný, ale nebude písemnému poučení rozumět. Takže tedy proč ne také poučení. Děkuji vám, paní Ludford, prosím. Děkuji, pane předsedo. ten... Uh, eh, ono, eh, tady ten eh, proces není zcela standardní a já v souvislosti s tím jsem velice ráda, že komise velice rychle po tom procesu pro překlad a tlumočení, což bylo poměrně náročné, po vstupu samozřejmě smlouvy v platnost. No, ale už to máme za sebou a já jsem velice ráda, že postupujeme svižně a doufáme, že se nám podaří tuto dynamiku zachovat také u následných opatření pro zachování lidských práv. Protože my si možná pamatuje, že jsme měli tady takovou těch pět eh, eh, velmi žíznivých let, kdy se nám nepodařilo dosáhnout vůbec ničeho. A já bych chtěla poděkovat eh, paní místo předsedkyni Redingové i jejímu týmu s tou energií, s jakou se do toho pustili. Já mám jednu otázku a já doufám, že my budeme schopni za belgického předsednictví postoupit o kus vpřed směrem k dosažení dohody. Já si nejsem úplně jistá, no možná, že jsem si to vysvětlení dokonale nepročetla, ale je tady rozdíl mezi článkem 3 a článkem 4. Ten článek 3 to je o právu na informace v případě, že je člověk buď podezřelý nebo obviněný a tedy měly by mu být dány informace s rozumitelným jednoduchým jazykem o tom, jak má ten proces probíhat. A případně tedy v písemně by to měl dostat takový nějaký eh, dopis s přehledem všech těch práv. No a eh, já nevím, eh, to rozlišení mezi těmi dvěma situacemi. E, e, bylo by možné dát podezřelé osobě takový soupis práv? A proč je tady vlastně různý přístup k těm dvěma kategoriím osob? Možná, že by to, e, já nevím, není to zbytečně komplikované. Poněvadž nám jde také o koherentní, konzistentní, srozumitelné poskytování informací. Čili, a máme to v článku 3 a v článku 4 a de facto bychom měli jenom jeden postup a to by byl prostě nějaký ten písemný dokument se soupisem práv. Pan se Eh, děkuji, pane předsedo. Myslím, že je třeba říci členským státům, že podezřelý má dostat informace o tom, čeho se dopustil, co je eh, kvůli čemu, eh, nebo z čeho je obviněn. A proto je třeba vytvořit, aby mohli vytvořit, tedy zapojit tyto minimální standardy do své legislativy. A máme také evropský zatykač. Říkali jsme, že evropský zatykač umožňuje, aby lidé byli eh, přesunováni do zemí s nižším standardem a to teď bude taky pravda. Přinejmenším ta dohoda o minimálních standardech eh, by eh, měla být před tím evropským zatykačem a ne až několik let po něm. Děkuji, pan Van Destep. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit eh, nizozemsky, když je to možné. Máme tady teď návrh eh, komise a na straně dvě se hovoří o směrnici, která platí pro překladatelské a tlumočnické služby. A tady je, myslím, 2010 nebo tak, já myslím, že to není zcela správně tento údaj. A pokud se týče právního základu. Komise nám to právě vysvětlila, ale mě to nepřesvědčilo. Je to podle mě slabé a já myslím, že by se tam snad měla také být zmíněna subsidiarita. Já si myslím, že i toto je něco, co zasahuje do trestně právních procesů, tedy do národního práva a také máme mezinárodně uznávané principy, například práv, eh, tedy právo mlčet. A to jsou vlastně eh, věci, které národně, eh, teď věci jako zapojení národních parlamentů, to znamená, jak mají být informovány, nebo jestli mají spolupracovat, čili to je otázka, jestli tady skutečně máme záruku subsidiarity. Když se podívám na článek 2, eh, odstavec 2 eh, Evropské smlouvy, tam jde o eh, odražení různých právních tradic v jednotlivých členských zemích. To já nevím. Mám tedy praktickou otázku, jak by to mělo fungovat. Jestliže někdo je Eh, vzat do vazby, tak eh, teď tady eh, má být nějaký formulář ve 40 jazycích, kde to má vypovídat, jak to vlastně má být. Nevidím někoho dalšího. Ano, paní Romero. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem, z, už jsem se hlásila dříve, ale asi jste mě neviděl. Toto je moje první volební období. Jsem poprvé v Evropském parlamentu a chci říci, že jsem překvapená, protože tenhle ten balíček eh, eh, o procesních právech začíná eh, právem na překlad a nezačíná základními právy zadržených. Proces je ale takový, ale já si myslím, že bychom měli myslet na, cest, na pracovní plán a neměli bychom jenom čekat, že zbytek procesních pla, eh, eh, práv eh, půjde svou cestou, protože zde v tomto parlamentu jsme už několikrát řekli, že procesní práva jsou celý balíček a ten balíček nemůžeme tříštit. My bez práva Eh, nemáme jenom právo na překlad, máme taky právo na poučení a je třeba eh, požádat komisi, aby se věnovala těm dalším právům daleko eh, aktivněji, aby pokračovali rychleji a belgické předsednictví by se na to mělo zaměřit, protože není to komise, která projevila projevuje iniciativu a v tomto případě si myslím, že mají na vlastní iniciativu právo i jednotlivé země e, a můžeme tedy mít tak, abychom se mohli zabývat balíčkem procesního práva, který bude e, obsahovat základní evropská práva. Je 15 zemí, které e, listinu základních práv neupla, neuplatňují. A bylo by zajímavé, kdyby nám komise mohla říci, které to jsou a jaké problémy největší jsou v těchto zemích, protože my zde v parlamentu se snažíme, se, se každopádně vynasnažíme eh, ten to Eh, toto základní poučení nebo eh, právo na poučení zlepšit a budeme eh, se snažit, aby se to stalo standardem. Děkuji. Nikdo z poslanců se k tomu nechce vyjádřit. Není tomu tak, takže se domnívám, že dáme slovo komisi panu Sonkovi, aby se vyjádřil v prvním kole k připomínkám. Děkuji, pane předsedo. A děkuji všem členům výboru, kteří vznesli otázky, případně se vyjádřili. Myslím, že je to znakem toho, že vás toto téma opravdu zajímá. A takže se můžeme těšit na vaši aktivní zapojení do procesu spolurozhodování. Tak za prvé proč tedy tam máme čtyři práva v, tom, v té listině eh, přehledu práv a ne více? Proč? Protože eh, komise to nechtěla tady jít eh, do harmonizace, my jsme chtěli vlastně indikovat takové nějaké předběžný soupis práv a chtěli jsme ve vysvětlujícím prohlášení říci, že to je nějaký jenom model, že to orientační a že to v žádném případě nebude mít vliv na soupis práv, které už, které, soupisy práv, které už existují v jednotlivých členských zemích. A my eh, budeme připravovat eh, zprávu o Eh, provádění této směrnice a tam už můžeme navrhnout zavedení dalších práv. A eh, samozřejmě to bude tehdy, když eh, poněvadž my máme ve směrnici z loňského roku pětici práv a hm, ta by tam měla být také. My teď hovoříme o roce 13-14 a jakmile tato cestovní mapa, mapa bude implementována, a pak budeme mít už jasný, eh, jasný obrázek. Do té doby bude eh, ta podstata těchto pěti práv již harmonizovaná, a pak se to tady promítne do tého soupisu práv. 12 členských zemí, které už používají v praxi tento typ dokumentu, jsou v posouzení dopadu jmenovány, Nemám to tady, takže nevím, ale je to veřejný dokument, takže se můžete kdykoliv podívat a můžete si velice snadno, velice snadno zjistit, kdo patří do těch 15, kteří to ještě nemají. Co když příslušný člověk eh, není gramotný nebo má nějakou poruchu, kdy nemůže třeba číst? Tak eh, tady je požadavek, aby eh, byl přítomen někdo, kdo to dotyčnému přečte, tak aby to mohl porozumět, takže zaprvé ten soupis práv musí být eh, psaný srozumitelným jazykem. Když se podíváte třeba na ten eh, návrh, který je v příloze k tomuto dokumentu, tedy k našemu dokumentu, tak eh, je, vidíte, že to není nic sofistikovaného, že to je skutečně psané velmi jednoduchým jazykem. Rozdíl mezi články 3 a 4 proč tady vlastně rozlišujeme, proč jiným způsobem zakázíme s eh, podezřelým běžným a s podezřelým, který je ve vazbě. No, je to proto, eh, o čem se hovoří v doporučeních Evropského výboru proti mučení. My jsme k tomu řekli, a je to k dispozici ve zprávě za rok 2009, to jsou práva eh, CPT, tohoto výboru. Je to dokument Rady Evropy a tam se vysvětluje, že podezřelí, kteří potřebují písemné informace, to jsou většinou ti, kteří jsou již ve vazbě, poněvadž ti jsou zranitelní než podezřelí, kteří jsou na svobodě. Prostě není eh, omezená, nejsou nějak omezení ale samozřejmě může se stát, že členské země se nakonec rozhodnou to spojit dohromady tyto dva články a bude jednotný dokument, jednotný soupis práv pro všechny, pro všechny typy podezřelých. My se dosud eh, neustále eh, řídíme eh, tou cestovní mapou, jdeme přesně podle toho postupu a chtěli bychom v tom pokračovat i v budoucnu, poněvadž my si myslíme, že takový nějaký velký legislativní třesk by mohl se nepovést, tak jako se stalo mnohokrát v minulosti, například v roce 2004 Někteří z vás eh, volali pro tak, po takovém eh, velkém třesku a tehdy v roce 2004 byla to jiná situace, jiná smlouva, ale prostě to úplně selhalo. Ale přesto eh, ta práva, jednotlivá práva, jsou natolik komplexní, že tenkrát to prostě zkrachovalo. A my si myslíme, že když to budeme brát po jednom, právo po právu, tak to je de facto klíč k našemu budoucímu úspěchu. Prostě tady tato politika postupných kroků, domníváme se, povede k naplnění cestovní mapy. Myslím, že eh, poslední otázka eh, je takovým přiznáním, že jsme tato práva měli už dávno dávno zavést, když jsme hovořili o evropském zatýkacím rozkazu a dalších podobných nástrojích. Eh, samozřejmě, samozřejmě to vlastně vyplývá eh, z Tampere, z těchto závěrů z Tampere, to je staré 11 let že to prostě nebude fungovat, pokud nebudeme věnovat pozornost zbližování minimálních standardů v oblasti lidských práv. A jak jsem řekl, my už jsme přišli se zelenou knihou, měli jsme konkrétní návrh v roce 2004, no a to všechno zkrachovalo. Teď tedy vyjednáváme podle cestovní mapy a jsme tady odhodlání to dotáhnout do konce. Je to v podstatě druhé řešení, je to takové řešení, které jsme museli přijmout, pač nám nic jiného nezbylo, plán B, ale prostě eh, teď to chceme dotáhnout. Eh, pan eh, Buzutil, myslím, nebo kdo to byl, datum na straně dvě, to bylo datum, kdy bylo přijato to opatření A, čili skutečně mělo být, nebo mělo by být formálně schváleno toto opatření a 8. Eh, října, takže já si myslím, že tam to datum je správně. Eh, to je všechno, děkuji pane předsedo. Dobře, děkuji i vám. Eh, možná rada by se chtěla vyjádřit? Ne. V tom případě myslím, že to je pro tuto chvíli všechno tím jsme de facto dospěli ke konci pořadu jednání výboru LIBE a já nyní žádám, aby koordinátoři zůstali v místnosti, abychom mohli pokračovat eh, schůzí koordinátorů. Ale ještě jednou bych chtěl říci, jelikož jsme skončili v předstihu, tento náš pořad jednání. Eh, Navrhuji 15-minutovou přestávku, tak aby zasedání koordinátorů mohlo začít přesně podle plánu, to znamená v 18 hodin. Děkuji vám.